Bene, buongiorno a tutti. Dobrý den všem. Zahajuji dnešní odpolední schůzi. Protože jinak nebudeme stíhat. Nepodaří se nám dodržet náš časový plán. První bodem na pořadu jednání dnešního odpoledne je stanovisko k převodu legislativních pravomocí a kontrola výkonu prováděcích pravomocí komisí ze strany členských států. My jako výbor, jak jsem již řekla, vypracováváme stanovisko k tomuto tématu. Toto téma převzal jakožto zpravodaj ve výboru pro právní otázky kolega Josef Sajer. A my společně s celou řadou dalších výborů vypracováváme stanovisko k této zprávě. Tedy k tématu aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. Já jsem tedy navrhovatelkou stanoviska. Ve svém prvním stanovisku jsem se s podporou sekretariátu omezila na schnutí modalit, pomocí kterých doposud náš výbor se věnoval této otázce. Je třeba zohlednit, že jde o problematiku, která dosud není upravena. A z toho vlastně vyplynul právě ten zájem výboru pro právní otázky, respektive to, ten požadavek výboru jury. Jde o to, že je nutné vytvořit eh, nějaký horizontální postoj, který bude jednoznačný a bude jednotný napříč veškerými výbory. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 2.7. ve 12 hodin v poledne a u nás na výboru budeme hlasovat 18. září a na plénum to půjde v listopadu. Jedná se o velmi technické téma, ale pokud by si k tomu někdo přál nyní vystoupit, ráda si vyslechnu váš přípravek, jinak samozřejmě se můžete vyjádřit ke stanovisku také pomocí pozměňovacích návrhů. Vidím, že si nikdo nepřeje vystoupit k tomuto tématu. A tak vás prosím, abyste si pročetli ten připravený text, ve kterém se odráží to, co jsme jako výbor do posud v této věci vypracovali. Můžete tedy předkládat pozměňovací návrhy a 2. července budeme zde na výboru hlasovat. Ano, ale pouze poznámka, taková krátká poznámka, paní předsedkyně. Myslím si, že aktiv přenesené pravomoci je něco, na co se musíme soustředit ale musíme se také podívat na poměr mezi těmi dvěma typy aktů. Jaký je tady poměr? 16, 20 Takže já si myslím, že spíše bychom se měli podívat na tu proporčnost a na to, jak to proporčně uplatňovat, abychom nestratili, co by Evropský parlament eh, svou pravomoc eh, nebo svou svou pravomoci v tom rozhodovacím legislativním procesu. Takže eh, jde o to, do jakého poměru, eh, jak, nakolik to bude přiměřené. Pokud se podíváme eh, například na směrnici EIKO, tak tam si myslím, že bylo poměrně velký počet těchto aktů. Samozřejmě je těžké říci, zda to je moc nebo málo. Bylo jich tam 16, 16 delegovaných aktů. Takže si myslím, že bychom se na to měli ještě podívat podrobněji. Certo. Il, la commissione ritiene di... Děkuji. Přeji si vystoupit k tomuto tématu komise? Není tomu tak? V tomto případě bych poprosila kolegy, aby se podívali na text, který jsme připravili a předložili pozměňovací návrhy. Jak jsem již uvedla, pro mne je ta otázka velmi významná, neboť má přímý dopad na naši práci. Jak jsem již říkala, 2.7. je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Nyní se dostáváme k obtížnému tématu. Dnešní, punkt nebude, dnešní den nebude jednoduchý, zdá se. Další bod je bod paní kolegyně Nýblerové. Ona nás informovala o tom, že se dostaví trochu později, než bylo naplánováno a proto si nyní uděláme přestávku na pět minut. Pokud si potřebujete ještě někam zavolat, můžete si to vyřídit protože na pořadu jednání máme po bodu 9, což je pod paní Nýblerové pouze již jeden či dva body.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 Bene, allora anticipiamo il punto 10. Takže začneme s bodem 9, respektive s bodem 10 a i hned udělej slovo kolegyni Hercog. Děkuji, paní předsedkyně. Vy jste zde, vy jste stínová zpravodajka, myslím si, že ostatní eh, by velice rádi věděli, co se, eh, nebo ostatní by velice rádi byli ve výboru pro rozpočet, aby věděli, co se tam děje, nebo co se děje na trialogu. Podle mého názoru to, nebo podle toho, co vím, tak to zatím vypadá docela dobře. Takže chtěla bych nejprve pohovořit o kapitoli o kapitole 1a, pohovořím o tom stručně a pak to vás také informuji o žádosti pana Lamasura, který požádal náš výbor, abychom připravili dopis v němž finalizujeme svou, své stanovisko, které se týká kapitoly 1. Takže vypadá to tak, že trialogy už se chýlí ke konci a i když zatím nejsme příliš spokojeni s čísly, tak eh, nejsme v žádné pozici, abychom je mohli nějakým způsobem spochybňovat nebo něco proti ním namítat. Musíme eh, tady mm, informovat eh, výbor pro rozpočet eh, o tom, že musíme určité projekty jaksi ochránit eh, a uchovat. A já, co by zpravodajka, bych eh, radila, a v tom smyslu už jsme připravili i takový dopis, abychom jaksi ochránili zejména ITER, aby tedy nedošlo k tomu, že z kapitoly 1a by se financovaly nějaké další dodatečné náklady na ITER. Na druhé straně si také myslím, že ty stropy a ty marže jsou určitým způsobem indikativní, i když je nemůžeme nějakým způsobem uh, ohradit, nebo přidělit, ale můžeme zaslat dopis výboru pro rozpočet, v němž řekneme, že máme určité priority, jak využít stropy a marže v budoucnu. Já bych navrhovala nebo doporučovala, abychom to používali pouze na projekty, které podporují růst a e, inovace, které také chtějí podpořit e, boj s nezaměstnaností mladých. A to jsou takové projekty, jako je COSME na podporu malých a středních podniků. A také je to oblast výzkumu Čili jinými slovy mohu říci, že ty další prostředky z CEFu eh, by vlastně nemusely být financovány z těch dalších prostředků, to bychom měli říci v tom dopise. Na druhé straně také ještě musím říci, že co by výbor ITRE musíme zdůraznit, že pokud v kapitole 1a nebudou dostatečné finance, tak budeme muset apelovat komisi, v tomto případě musíme apelovat na komisi, aby tedy navrhla, jak lze připravit regulační rámec tak, aby byl účinnější, efektivnější a musíme apelovat na komisi, aby eh, takovéto návrhy připravila pro průmyslovou politiku, pro telekomunikační politiku a pro další oblasti, kde by se daly ušetřit náklady. Ještě mám poslední komentář. <clears throat> Myslím si, že musíme eh, také eh, volat po, nebo musíme také upozornit na důležitost eh, vzdělávání a jde o to, že nemůžeme ovlivnit ty marže, ale musíme vlastně usilovat o to, aby tam byly určité oblasti, které vlastně nemůžeme, nebo u nichž nechceme Eh, omezení. Eh, pokud souhlasíte, tak eh, paní Sartory, co by naše předsedkyně, podepíše tento dopis, který je připraven a co nejrychleji ho odešle panu Lamasurovi. Děkuji kolegyně Herzog. Přeje si někdo vystoupit? Ne? Komise, prosím. Komise je přítomna? Chcete k tomu něco říci? Ne? V tomto případě, pokud si nikdo nepřeje vystoupit ani kolegové poslanci, ani komise, takže pokud paní Hercog souhlasí, tak bychom mohli naformulovat dopis kolegovi Lamasurovi tak, jak vy jste navrhla a bude to pozice našeho výboru. Dobrá, tímto jsme uzavřeli i tento bod na pořadu jednání, bod 10. A nyní čekáme na paní kolegyni Angeliku Niblerovou. Její bod potom bude posledním bodem na našem pořadu jednání.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 Takže můžeme začít s naším posledním bodem na pořadu jednání. Paní kolegyně Nýbladová dorazila, takže i hned předávám slovo. Jde o kosmickou průmyslovou politiku Evropské unie. Prosím, paní kolegyně, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych nejdříve poprosila kolegy a kolegyně o to, aby mne omluvili. Já jsem nevěděla, že jste měli čas i dřív, byla jsem na jiném výboru, ale i hned, jak jsem se to dozvěděla, tak jsem spěchala sem, abyste na mě nemuseli čekat. Rozhodli jsme se, že co se týče sdělení komise, které se týká kosmické průmyslové politiky EU, budeme mít zprávu z vlastní iniciativy. Já jsem ji ještě nenapsala, já jsem si pouze pročetla materiál od komise a jsem vám vděčná, paní předsedkyně, že můžeme mít dnes první rozpravu k tomuto tématu, protože se těším na podněty, které Elisabeth mi tady poskytne výbor a budu ráda, když je budu moci i hned zapracovat do mého návrhu zprávy. Nejdříve bych ráda konstatovala, že velmi vítám, že komise zde přišla s tímto sdělením a věnuje se tématu kosmické průmyslové politiky a přikládá mu ten význam, který si tento sektor zaslouží. Jsem ráda, že tady se tím intenzivně zabýváme právě z hlediska eh, kosmické průmyslové politiky se tedy zabýváme vesmírem z tohoto hlediska. Celá stručně jako úvod na začátek. Kosmická e, politika, jak jistě všichni víte, na evropské úrovni byla vždy velmi komplikovaná. To je jednak tím, že na trhu je celá řada různých aktérů, různých hráčů. Nemáme tady takový ten klasický trh, Máme tady velice silné komerční vyučití v Evropě, co se týče eh, našeho, um, našich kosmických letů. Je to tedy jiné než v USA, tam toto oblast eh, dominuje armáda a také máme v Evropě eh, celou řadu různých zájmů na tomto poli, což vede k tomu, že je velmi obtížné mých očích vůbec nějak nadefinovat kosmickou politiku. Komise eh, naformovala pět specifických cílů, kterých chce dosáhnout pomocí své kosmické průmyslové politiky. Za prvé si přeje mít koherentní a stabilní regulační rámec, dále chce mít konkurenceschopnou, solidní, efektivní a vyváženou industriální bázi v Evropě a dále ji rozvíjet. A dále chce zejména podporovat to, aby v tomto sektoru se uplatnily malé a střední podniky. Více než do posud za třetí. Komise chce podporovat celosvětovou konkurenceschopnost kosmického průmyslu podněcování větší nákladové účinnosti tohoto odvětví v rámci celého řetězce. A za čtvrté, chce rozvíjet trhy s kosmickými aplikacemi a službami. A za páté, chce komise zajistit technologickou nezávislost a samostatný přístup do vesmíru pro nás, pro Evropany. Aby mohla dosáhnout těchto cílů, tak komise navrhuje 37 různých jednotlivých opatření v různých oblastech. Milé kolegyně milí kolegové, já to tady nemusím celé opakovat. Prosím, přečtěte si návrh komise. Já bych chtěla z politického hlediska pouze konstatovat, že pro mě je nejdůležitější to, abychom těchto 37 akčních eh, polí, abychom se na ně podívali a podívali se na to, co je pro nás prioritou. Takže vytvořili jakýsi seznam priorit. Skutečně si řekli, co je pro nás nejdůležitější a kde máme možnost, eh, abychom se jako Evropané stali na trhu vedoucí silou. To musí být naším hlavním zájmem. Podívat se například, jak vypadá naše evropská politika spektra a jakou roli má s ohledem na politiku vesmíru. A dále, jak dokážeme naše výzkumné aktivity optimálně využívat v souvislosti s horizontem 2020. Dále, jakou roli vůbec sehráváme s ohledem na naše hráče. Máme EASU, Máme Evropskou unii, máme členské státy. Jak můžeme zajistit spolupráci se členskými státy a také mezi evropskými institucemi a zajistit to, aby byla lepší než do posud. Otevírá se tady tedy celá řada otázek a také politických požadavků se kterými bychom měli přijít. Těším se tedy rozpravu, na rozpravu o tomto tématu. Už jsem otevřena veškerým podnětům a nápadům. Myslím si, že skutečně potřebujeme cestovní mapu pro tento průmysl, protože eh, v tomto malém, ale velmi důležitém sektoru je třeba obrovských investic a proto potřebujeme, abychom poskytli průmyslu plánovací bezpečnost. A pokud my jako parlament v tomto můžeme nějak přispět, tak si myslím, že se zhostíme našeho úkolu správným způsobem. Na závěr, časový harmonogram. Já se pokusím dát mou zprávu k překladu na začátku začátku srpna. Takže bychom potom na začátku září mohli představit návrh zprávy, to by bylo 2. 9. Lhutu pro pozměňovací návrhy bych ráda dala na 4. 9. A pak bychom mohli 26.9. hlasovat zde na ITRE a poté tedy jít s zprávou na plénum. Já bych teda byla ráda, kdyby se nám to takto podařilo. Z mé strany to problém není, takže bych byla vděčná paní předsedkyně, kdybychom se takto na tom časovém harmonogramu mohli dohodnout. Děkuji. Děkuji, paní Nibler. Slovo má nyní pan Remek. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, skoro bych eh, považoval za ostudu, kdybych se k tomuto bodu nevyjádřil a e, takže jsem rád, že tu mohu být, ale jsem velmi rád, že takový materiál je před námi na stole a e, jsem naprosto přesvědčen, že ho dostal ke zpracování ten nejsprávnější člověk z našeho výboru, protože paní Nibler znám dlouhá léta ze spolupráce nad těmito tématy a jsem přesvědčen, že to dobře dopadne. Hodnotím to tak, že je velmi dobře, že e, nám to umožní e, analyzovat celou řadu problémů, e, skoncentrovat, jak bych řekl, myšlenky a také se do určité míry ujednotit na postupu, protože to považuji jednoznačně za jedno z klíčových odvětví, které Evropa má k dispozici a musí si bez zesporu zachovat tu svoji prioritu nebo prostě nástup a možnosti, které doposavat jaksi Eh, získala. Nebudu mluvit široce, protože materiál komise jsem neměl šanci eh, celý detailně prostudovat, pouze jsem ho, eh, jak se říká, prošel. Chtěl bych jenom potrhnout za sebe, vracím se k tomu neustále od svého počátku, co jsem v parlamentu druhé období. Myslím si, že musíme opravdu zajistit svou schopnost jaksi přístupu do vesmíru pro nás i pro budoucí, protože od toho se v zásadě bude odvět, eh, odvět vše ostatní. Je kvůli tomu je potřeba neustále analyzovat, jak to dělají všichni kolem nás, to znamená ti, kteří tento přístup mají, včetně nás samotných, to znamená jak Spojené státy, tak i Rusko, ale i další prostě hráči, kteří jsou schopni vysílat eh, samostatně nebo eh, vynášet objekty do vesmíru a eh, z tohoto titulu je to klíčová věc, myslím si. A dál hovořit nebudu, eh, všechno ostatní se ukáže později. Eh, těším se na spolupráci a jsem připraven pracovat a přinést maximum svého. Když to budeme hlasovat 26. září na výboru, tak to bude vynikající dárek k mým narozeninám. <laughs> Grazie, la parola ora Děkuji mnohokrát a nyní má slova kolega Prody. Děkuji paní předsedkyně. Chtěl bych eh, poděkovat eh, paní kolegy Nýblerové a také panu kolegovi Remkovi. Pročetl jsem si návrh komise pouze zběžně, neměl jsem příliš mnoho času. ale nemyslím si, že tam jsou adekvátně zohledněna rizika, kterým jsou vystaveny naše vesmírné struktury. Mám tím na mysli zejména eh, například eh, vesmírný odpad. Eh, jeho počet neustále narůstá a tím tady vzrůstá nebezpečí kolizí. Na vesmíru již silně závisíme. A proto se musíme tomuto problému věnovat. Položit si otázku, jak bychom mohli zlepšit bezpečnost našich satelitů. to ohrožení, ta hrozba tam skutečně je, neustále narůstá, je čím dál tím více pravděpodobné, že ke kolizím bude docházet. A Každá nová kolize vnáší do vesmíru eh, nový odpad a tím vlastně opět narůstá pravděpodobnost, že dojde k nějaké nové kolizi. Je to tedy exponenciální nárůst a proto je třeba se tomu problému věnovat. A rovněž si myslím, že musíme i hned přistoupit k čištění vesmírného prostoru. Měli bychom být schopni takovýto odpad eh, dát pod oběžnou dráhu, tak aby potom um, toto mohlo být zničeno. Jedná se například o staré satelity, či otrosky z dřívějších kolisí. Předběžně, přibližně před měsícem došlo ke kolizi mezi jedním a malým satelitem ze Střední Ameriky a raketou se ruskou raketou. Takže tady skutečně existuje reálné nebezpečí a já si přeji, abychom to takto vzali i hned na vědomí. A navíc evropský vesmírný průmysl je schopen eh, se věnovat této otázce čištění. Proto bychom nyní měli vytvořit infrastruktury, takové jakési malé přístroje, které by dokázaly na sebe navázat eh, takovéto trosky. Samozřejmě u satelitů potřebujeme, aby se na tom shodly veškeré země, které, kterých se to týká. Tedy potřebujeme mezinárodní dohodu, abychom mohli začít s čištěním vesmíru. Od, abychom mohli začít odstraňovat staré nebo zastaralé družice. rozhodně je třeba zohlednit zájmy zemí, kterým takovéto družice patří, to jistě ano. Dále. V rámci meziparlamentární skupiny pro vesmír a letectví jsme hovořili o tom, že například existují rakety s ionovým pohonem. To jsou rakety, které pravděpodobně nejsou příliš výkonné, ale jsou velmi funkční a ty by mohly přesně převzít tuto funkci. Mohly by na sebe navázat ty trosky či ty staré družice a dopravit je zpět na oběžnou dráhu blízkosti země. Tak, aby potom ty trosky mohly schořet v atmosféře. Myslím si, že bychom eh, měli jít touto cestou, věnovat se tomuto nápadu a je třeba mít i k dispozici kodex chování, který by sloužil tomu, aby se skutečně odstraňovaly družice, které, kterým je již jaksi vypršela životnost. Každý, kdo dá na oběžnou dráhu satelit, by měl předvzít i odpovědnost za to, jak tedy satelit potom bude později odstraněn, abychom měli vesmír co možná nejčistší. A další téma. Solární bouře. Ty zapříčinují částečně enormní škody na povrchu zemském. Například škody na elektrické infrastruktuře. Ještě přesně nevíme, jaký dopad to má na družice. Není tedy jasné, zda ten dopad může být větší na družice, které jsou funkční, či na ty, které nejsou funkční. Ještě jednou chci zopakovat, závisíme již velice ve velké míře na vesmíru. Je pro nás rozhodující, takže si nemůžeme dovolit, aby v této oblasti vznikaly nějaké závažné problémy. A další téma, mimozemské objekty, které se přibližují k Zemi. Myslím si, že i tam by bylo vhodné zaujmout jasný postoj. Je třeba si uvědomit, jaké nebezpečí pro zemi představují. Pro zemi a také samozřejmě i pro družice. Toto je poslední bod na pořadu jednání, protože jsem si dovolil zajít trochu více do detailů. Rád bych jste zmínil ještě o dalších záležitostech. Za prvé, investice. Měli jsme potíže s, například s Galilem. Když jsme se snažili vytvořit partnerství soukromého a veřejného sektoru, toto bohužel nebylo úspěšné. A právě nyní, kdy se nacházíme v hospodářské krizi, by Evropská unie se měla sama postarat o intenzivní investice do těchto infrastruktur. Jakmile tyto infrastruktury budou existovat a fungovat, pak můžeme e, například přistoupit k privatizaci. Mohli bychom zřídit jakýsi fond, který by umožnil snadněji investovat do vesmíru a infrastrukturu, který, které s ním souvisí. A další věc, která je podle mě velmi důležitá a je třeba se na to podrobně podívat. A rovněž se to týká investic. Musíme si uvědomit, že když investujeme do tohoto sektoru, tak investujeme do naší budoucnosti. Investujeme do skutečně evropských infrastruktur bez Galilea, bez Kopernikuse, bez eh, té celkové telekomunikace si vůbec nedovedou představit naši evropskou budoucnost. A to je třeba mít neustále na očích. Pokud nyní uskutečníme tyto investice, tak to bude i dobré opatření, které pomůže oživit konjunkturu. Děkuji, paní předsedkyně Parego Prody. Vy jste hovořil 9 minut a 20 vteřin. Jsem přišel později, nějak se mě protáhlo předcházející jednání. Já e, patřím k těm, kteří velmi eh, podporují eh, hospodářský nebo iniciativy inovační právě do kosmického výzkumu, protože ten je vždy spojen s obrovskými výzvami, s inovačními technologiemi, s novými technologiemi, které se potom vracejí v ohromné míře, skoro se ani nedá dohledat, kde ten začátek v kosmického výzkumu e, začal. E, já jsem přesvědčen, že právě kosmický výzkum v rámci Evropské unie patří k těm, k těm unijním projektům, protože jedna země v rámci kosmického výzkumu se bude velmi, velmi potýkat, nikdy nebude mít dostatek prostředků, dostatek i lidí, eh, duševní, duševní kapacity, ale tady se ukazuje, že skutečně kosmický výzkum na úrovni Evropy se svými výzkumnými středisky má vysoké opodstatnění. Eh, děkuji paní kolegyni Nýbler a je pro mne ona skutečně zárukou toho, že Eh, ten směr této zprávy se bude ubírat eh, a bude navazovat na předcházející mnohé mm, eh, zprávy, které jsme měli tady ve výboru, protože pro mne je hlavní, aby ty projekty, které už byly zahájeny, to znamená Galileo, jako jeden ze stěženích, aby skončili úspěšně, protože zase budou potom generovat další, ti lidé budou věřit tomu, že takovýto projekt, velmi rozsáhlý, velmi náročný, má své opodstatnění. Zároveň eh, to, o čem často hovoříme, aplikace na Galileo, další výzkumné projekty, které se na to budou nabalovat, eh, jsou důležité pro další ekonomický růst a musí dopadnout dobře, tak jak Galileo si už zažilo a já věřím, že poslední svou krizi, to, co mm, zmiňoval pan profesor Prody, že se nepodařilo nastartovat partnerství s soukromým sektorem. Galileo teď už musí být jenom úspěšné, protože na něm i závisí to, jak se budou dál uvolňovat další prostředky, jaká ekonomika se bude rozvíjet na základě kosmického výzkumu. A já jsem přesvědčen, že právě kosmický výzkum je tím stěžením, kde, kde by mělo dojít k dohodě členských zemí v tom celém velkém spektru. Pro mne, znovu opakuji, je, je velmi zásadně a velmi důležité a jsem rád, že paní kolegyně Nibler je spravodajkou, protože eh, je, se kolem Galila pohybuje a zná detaily lépe, lépe než my všichni dohromady. Eh, jsem přesvědčen, že to je důležité pro další rozvoj, pro další, další množná nové podniky, nové výzkumné aplikace, které se objeví a proto bych velmi apeloval, abychom toto měli na, na zřeteli, že velký ekonomický rozvoj může začít jenom na základě nových eh, technologií, které eh, právě kosmický výzkum je eh, tou, tou, tím velkým motorem Těším se na spolupráci a velmi podporuji, aby tato zpráva byla úspěšná. Podařila se nám teďka v úvozovkách, podařila se nám prodat, že skutečně Evropská unie jde směrem kosmického výzkumu, že je schopná konkurence nebo navazovat a může tvořit tu špičku kosmického výzkumu ve světě. Těším se na spolupráci a jsem plně připraven pomoci. Děkuji. Děkuji mnohokrát panu kolegovi Tošenovskému a nyní má slovo komise. Muchas gracias, presidenta. Um, quisiera sencillamente Děkuji, paní předsedkyně. Los miembros de esta comisión algún... Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych sdělit několik úvah členům tohoto výboru, které byly jaksi podnětné pro to, že vznikla Mm, ten text komise. Některé věci se tady již změňovaly při vystoupeních členů tohoto výboru. Je důležité vidět sdělení komise v hospodářském kontextu krize, kterou nyní procházíme. Krize ukazuje nutnost strukturálních reform a ukazuje také nutnost toho, že je třeba posílit inovativní schopnost a konkurenceschopnost Evropské unie. Evropská komise je tou první, která uznává, že průmyslová konkurenceschopnost v oblasti vesmírného průmyslu nám může pomoci překonat krizi a může být jakýmsi stimulem k nastartování ekonomiky a růstu v Evropě. Vesmírná, vesmírný průmysl je důležitým elementem průmyslu evropského vůbec. Zaměstnává asi pouze několik tisíc osob, není to tedy velký sektor, ale je to sektor, který má opravdu enormní význam. Je zásadní pro technické inovace, které potom se projevují v ostatních průmyslových odvětvích a jsou tam aplikovány. Je to rovněž sektor, který je důležitý pro služby, které se nabízejí občanům. A můj předřečník to částečně již zmínil. Evropské instituce uznávají význam tohoto sektoru. Tak jak se rozvíjí jednání o víceletém finančním rámci, eh, se zdá, že v tom příštím finančním odvětví se navýší evropské finance pro programy jako je Galileo, Copernicus, vesmírný výzkum v rámci Horizontu 2020. Toto vše vy víte. Veřejné investice jsou důležitým kapitálem pro vesmírný průmysl. Vesmírný průmysl totiž ze 61% závisí na tomto způsobu financování. Zároveň je to průmysl, který musí dále rozvíjet svou komerční dimenzi. dimenzi. Je to průmysl, který funguje dobře, ale zároveň čelí globální význam, neboť my nejsme jediní. Máme celou řadu konkurentů a také jsou zde nové vesmírné velmoci, které se objevují v tomto odvětví. Když komise vypracovávala sdělení o vesmírné průmyslové politice, tak eh, chtěla zejména zhodnotit a ověřit, jak je možné zlepšit rámec pro tento typ průmyslu, tak aby byl co nejvíce konkurenceschopný a inovativní. Paní Nýblerová zmiňovala již cíle uvedené ve sdělení, nebudu je zde opakovat. Například zmiňovala, že sdělení v sobě obsahuje celou řadu eventuálních opatření. která se jednak týkají regulačního rámce, pak otázky, zda je le- možné zlepšit regulační kontext, pak jsou tam otázky podpory výzkumu, přístupu ke zdrojům financování, nad rámec tematických programů, dále otázka institucionálního rámce, rám pro vysílání raket a pak, to je velmi důležité, pan Porody o tom hovořil, ochrana vesmírných infrastruktur. Komise tedy předložila text, který jde tímto směrem. My jsme si zcela vědomi, plně vědomi toho, že třeba tyto infrastruktury chránit. Komise bude mít možnost brzy představit takovou tu iniciativu. Naším cílem bude mít zřízení antikolizního varovného systému na evropské úrovni. Co se týče vesmírného kosmického výzkumu, tady eh, chceme podpořit projekty, jejichž cílem bude eliminovat vesmírný odpad. Paní předsedkyně, nyní s napětím očekáváme stanovisko Evropského parlamentu a jak řekla paní Nýblerová, Rádi bychom věděli, co si myslíte o těch navržených opatřeních v našem sdělení. Možná nejsou všechna stejně důležitá a proto nám, nás váš názor velmi ne- zajímá. Děkuji, děkuji komisi. A nyní má ještě jednou slovo paní kolegyně Nýblerová. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát a rovněž velice děkuji kolegům, kteří vystoupili v naší rozpravě a již mi nyní poskytli podněty pro návrh mé zprávy, rovněž děkuji i zástupci Evropské komise. Myslím si, v rámci té, že v rámci této první rozpravy se jasně ukázalo, jak eh, vysoký strategický význam má vesmírná politika i u nás v Evropské unie. Má, bude muset a bude muset mít, i když je to malý sektor, který zaměstnává pouze 35 tisíc lidí. Ale ze strategického hlediska je to velice důležité, zejména s ohledem na tu inovační sílu, kterou poskytuje. A je třeba to neustále mít na vědomí i s ohledem na otázku, jak zajistit ty drahé investice právě v tomto sektoru, Kolego Prody, s vámi plně souhlasím, nyní v dobách krize potřebujeme veřejnou podporu. Eh, ten model PPP tehdy bohužel moc nefungoval, to partnerství veřejného soukromého sektoru, to víme všichni, všichni jsme se z toho poučili a myslím si, že je třeba vytvořit podněty pro to, aby eh, do této oblasti investovali i soukromí investoři, ale pravděpodobně bychom k tomu nyní měli přistoupit jinak, než to bylo v případě toho původního plánování pro Galila. Téma vesmírného odpadu je velmi obtížné, jsem ráda, že zde zaznělo. Je to velmi citlivé téma a musíme k té e, otázce přistoupit velmi citlivě s ohledem na to, co zde Evropa může učinit. První obtíž spočívá v tom, e, když si řekneme, kdo vůbec smí pozorovat vesmírný odpad, kdo ho smí a jak, jakým způsobem sbírat, to je z bezpečnostního hlediska velice citlivé. A Myslím si, že ve sdělení komise ta kapitola je poněkud stručná, ne, nezachází příliš do detailů, která se toho týká, takže doufám, že za pomoci kolegů z výboru se nám podaří eh, z naší strany představit naše představy, jak by eh, se k tomu mělo přistoupit. Já jsem tady velice bedlivě naslouchala zástupci Evropské komise, jeho formulacím to, co říkal o tom antikolizním varovném systému, který by se bude týkat vesmírných infrastruktur, to je dobrý přístup. Pak tady máme otázku, jak to bude vypadat konkrétně, jak budou vypadat detaily, to je samozřejmě ještě třeba eh, hlouběji prodiskutovat. Děkuji kolegům. My všichni sledujeme Galileo velice pozorně již mnoho let, stejně tak jako ostatní programy Kopernikus, Vše jsme zohlednili v rámci našich diskuzí o Horizontu 2020. Vše bylo velice důležité tehdy. Ty eh, podrobnosti o těch právě vyjednáváme v dialogu. Děkuji tedy eh, za veškeré komentáře a jsem velmi potěšena, že mnoho kolegů, kteří již po mnoho let sledují toto téma zde na výboru, se dnes opět vyjádřilo. Eh, kolegu Remku chci říct panu kolego Remkovi, že vždy mám obrovskou úctu vůči vám. Vy jste jeden jediný z nás, kdo již ve vesmíru byl a má tedy svou vlastní osobní zkušenost. A rovněž děkuji kolegu Prodymu a Tošenovskému, kteří již po mnoho let sledují toto téma. A budu velmi ráda, když budeme úzce spolupracovat na zprávě. A pro mě je důležité, abychom um, toto ukončili skutečně tak rychle, abychom celou věc eh, dali na plénum ještě letos a dokázali zprávu přijmout ještě letos na plénu. Děkuji. Děkuji paní kolegyni Nibler. A tím jsme vlastně dokončili práci, která byla připravena dnešní odpoledne. V půl šesté nás čeká ještě schůze koordinátorů. Chtěla bych ještě všem, chtěla bych ještě všem připomenout, že zítra v 9 hodin se zde opět setkáme a čeká nás hlasování. Přeji vám hezké odpoledne.